úpravy přímých pladeb v kalendářním roce 2015. Slovo má pan zpravodaj Sekersky. Prosím, pane kolego. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni... Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, dnes budeme hovořit o přijetí stanoviska Eh, která, který se eh, týká stanovení míry úpravy přímých plateb pro nařízení EU v kalendářním roce 2015, což odpovídá horizontálním usnesení 2015, což bylo součástí poslední reformy zemědělské politi- společné zemědělské politiky. Hlavním cílem je vytvořit určitou krizovou rezervu, která by potom byla použitelná na, při podpoř- pro podporu zemědělství v době, e, pokud by došlo k nějaké krizi, což by pochopitelně mělo dopad jak na produkci, tak také na distribuci zemědělské produkce. Celková e, částka HDP eh, do roku 2020 by měla být 2,8 miliardy euro, což je asi 400 milionů ročně. Pokud eh, použijeme tedy mechanismus finanční kázně eh, na přímé platby v roce 2015, tak je to vlastně jakási příprava našeho rozpočtu na rok 2016. A v návrhu rozpočtu Komise se rozhodla k tomu eh, eh, vyčlenit 441,6 milionů euro na základě původních eh, některých odhadů také nákladů, které s tím budou souviset. Rozhodla se komise, že bude stačit tu úpravu udělat v hodnotě méně než 1,4 Měli bychom zdůraznit, že toto snížení by mělo být použito pouze eh, u eh, zemědělců, kteří dostávají více než 2000 euro ročně podpory. Eh, vzhledem k tomu, že Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko stále ještě nedosáhly té těch plateb eh, na té úrovni, kterou by měli, tak ty z toho budou vyjmuty. Co se eh, týče této, tohoto nařízení, mělo by být schváleno společným eh, jako společné rozhodnutí do 30. června. Bezprostředně poté, co to, tento návrh předložila komise výboru pro zemědělství tady u nás v parlamentu, rozhodli jsme se, že e, použijeme tu simplifikovanou a rychlou, e, rychlý postup. E, podle článku 50 předseda výboru, což jsem já, tedy jsem navrhl zprávu bez dalších pozměňovacích návrhů. Poté byla tato moje zpráva přijata v našem výboru a žádné další pozměňovací návrhy již nebyly navrženy pro toto plenární zasedání a já doufám, že zítra během hlasování budeme schopni přijmout eh, ten návrh ze strany komise, aniž bychom jej nějakým způsobem měnili. Eh, rada jasně prohlásila eh, písemně, že přijímá eh, návrh komise bez dalších pozměňovacích návrhů. To znamená, že budeme mít už během prvního čtení konsensus a to v rámci termínu. <coughs> Ten bouřivý vývoj, který jsme, kterého jsme byli svědky v oblasti zemědělství v důsledku například embark Bavrsku a tak dále, ukázali, že je důležité mít takovou tu rezervu. Eh, je to ještě důležitější, jestliže si uvědomíme, že došlo k určitým omezením těch intervenčních mechanismů, eh, které byly eh, zavedeny v rámci poslední reformy společné zemědělské politiky a také dopad externích faktorů, jako je například globalizace mezinárodního obchodu a dopad tohoto obchodu na evropské zemědělství. To je další faktor, který je potřeba mít na paměti. Myslím, že vás nemusím přesvědčit o tom, že zemědělství je velice citlivé odvětví, které záleží na, jednak na cenové situaci na mezinárodních trzích, ale také například na vývoji klimatu. Eh, jestliže vezmeme v úvahu určité ty kontroverze, jejich svědky jsme byli v loňském roce, ty finanční prostředky, které se teď dostávají zpátky do rozpočtu, by nám měly zůstat tak, abychom byli schopni reagovat na dopady eh, krizí a chtěl bych zdůraznit, že tyto rezervy se skládají z finančních prostředků, které jsou eh, věnovány přímo na zemědělskou produkci. Zemědělci mají zmrazené některé platby a byly eh, tedy převedeny do této rezervy. Kdyby tyto rezervy nebyly použity, tak se tyto peněžní prostředky vrátí zpátky zemědělcům. Takže vlastně jsou to zemědělci, kteří vytvářejí tuto rezervu. Děkuji mnohokrát panu a Teď dám slovo panu komisaři Hogenovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu stručný. Jak všichni víme, a jak bylo souhlaseno v reformě SZP, komise musí každý rok navrhnout nařízení, které upravuje míru úpravy finanční disciplíny u přímých pladeb. E, so, současný návrh 1,393%, tedy redukce o tuto míru, reflektuje těch 441,6 milionů euro. Jsem rád, že Evropský parlament i Rada tento návrh podpořili a myslím si, že díky tomu do konce června celý návrh přijmeme tak, jak správně řekl pan zpravodaj. Děkuji vám. Într-adevăr, a fost o intervenție foarte scurtă. Děkuji vám. Ehm, váš eh, příspěvek byl velice krátký a teď dávám slovo kolegům, kteří se zapsali a začnu panem Michel Dantonem na dvě minuty. Un minut či 30 de sekund. Prosím pěkně, paní Dančilo, minutu 30. Děkuji vám mnohokrát. Všichni občané Evropské unie by měli být chráněni v případě větších krizí, které mohou být způsobeny nejrůznějšími faktory či nejrůznější situací a mohou eh, ovlivnit zemědělskou výrobu. Evropská komise předložila také návrh eh, chování přímých pladeb zemědělců. Eh, zatím toto přizpůsobování přímým pladeb se zvyšuje o 39 a e, bude vyšší než 2 tisíce na euro na jednoho zemědělce. Toto přizpůsobování má za cíl e, vytvořit rezervu 441,6 milionů eur. Když to srovnáme s původní částkou 300 milionů eur se v, původně, eh, v minulém roce, je to financování, které může pomoci zemědělskému sektoru. Evropská komise by mohla předložit ještě nový návrh přizpůsobení se eh, v roce 2015 a potom evaluovat situaci v listopadu. Evropský parlament by měl schválit tento postoj do konce měsíce června. Pakliže k tomu nedojde, rozhodne Evropská komise sama o výši přizpůsobení. Jelikož reprezentujeme evropské občany, musíme respektovat lhuty, které nám byly svěřeny. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní pan Kozňuk. Pane komisařu, zabírając głos v jménu frakcie KR. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Já jsem uh, si vzal slovo jménem EKR, týká se to tedy toho nařízení které souvisí s těmi úpravami, které se budou týkat roku 2015 a také rozpočtu roku 2016. Chtěl bych říct, že naše skupina podporuje tento návrh. E, to, že vytváříme takovouto e, e, krizovou rezervu na rok 2015 v částce 441,6 milionů euro, znamená, že tato rezerva je použitelná eh, v kritických situacích, eh, ke kterým může dojít v oblasti zemědělství. Je zřejmé, že eh, bude vytvořena z těch přímých plateb u zemědělců, kteří dostávají více než 2000 euro, dále platí, že se to nebude týkat těch tří zemí. Myslím si, že stanovení této míry a stanovení, vytvoření této rezervy znamená, že ty národní částky budou sníženy pro členské státy což si myslím, že je velice účelné v této velice kritické době. Stále ještě existuje ruské embargo na potraviny z Evropské unie. Máme také eh, zhoršují se situaci eh, na zemědělských trzích, včetně trhů s mlékem a také, na, eh, také trhy Evropské unie jsou v současné době daleko otevřenější importu potravin z jiných zemí, což zvyšuje riziko pro naše zemědělce a proto tato rezerva bude v roce 2016 využita právě pro ty zemědělce, kteří budou ovlivněni nejvíce. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Millerová na dvě minuty třicet. Pane předsedo, pane komisaři, společná zemědělská politika se v minulých letech stále více pohybuje ve směru eh, volného trhu toto směrování společně s odpojováním přímých pladeb a krok vedoucí více k podnikatelskému řízení zemědělských podniků eh, staví zemědělské podniky před velké výzvy. Toto směrování známa, znamená také vyšší rizika pro naše farmářské rodiny, zejména pro naše rodinné farmy, e, které e, stále více se stávají více než výrobnou zemědělských produktů. Ale rodinné farmy zabezpečují miliony pracovních příležitostí ve venkovském prostředí a održují také krajinu v mnoha oblastech Evropy, rovněž sociální sociální složení, které na vesnicích existuje, může být zachováno díky existenci zemědělských podniků. Tady myslím například na dobrovolné hasiče či celou řadu aktivity spolků vesnických ve spolupráci se zemědělci. Nemůžeme narušovat farmářské a sedlácké struktury, které vznikaly na základě rodinných zemědělských farem. A to je důvodem, proč čisté tržní hospodářství bez zabezpečovacích mechanismů pro tuto oblast nemůže existovat. Eh, zřízení krizového fondu velice vítáme a je také nezbytně důležitý tento fond. Tato rezerva, tu jsme vlastně dosavat už měli. Zemědělcům byly, nabí, by, byly odpočítávány určité modulace závislé na přímých platbách, které byly vyšší než 5000 eur. Eh, tato marže má být teď snížena pro nás eh, zemědělské rodiny musí být naprosto srozumitelné, kam ty peníze jdou, jak se používají a jak zadržené prostředky se skutečně používají. Současná situace v důsledku ruského embarga ukazuje, že na základě politických rozhodnutí eh, došlo k imenznímu eh, tržnímu tlaku a dochází také eh, k deformaci trhu. Ale tady k tomu by se neměly používat jenom peníze zemědělců, ale skutečně také prostředky z obecného rozpočtu. Děkuji. A teď má slovo pan Danton, který mezi tím dorazil do sálu, takže mu dávám slovo. Já se omlouvám, ale je nás více, kteří jsme měli problém na štrasburském letišti před chvilkou. Nebyly tam totiž žádné vozy, žádné taxíky. Pane předsedo, pane komisaři, co se týče této zprávy, eh, se eh, zaobíráme samozřejmě nejenom zemědělskou politikou, domluvíme se vůbec o řízení rozpočtu. Domníváme se, že v této zprávě stejně tak, jak tomu bylo i v předešlé době, vidíme otázku dopadu ruského embarga a jakým způsobem eh, to právě dopadá na zemědělce. Já už jsem to říkal na zemědělském výboru co pak je normální, aby krize, která má diplomatický původ, způsobilo, že zemědělci se stali obětí trhu a nejenom teď, ale i v příštích letech díky nové úpravě pomocí. Vy za to nemůžete, pane komisaři, nejste to vy, kdo jste způsobil tuto aféru. Mm, ale je to solidarita celého kolegia komisařů, ale veškeré evropské instituce. E, ty musí odpovědět na požadavky zemědělců. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo paní Senra Rodriguez na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Sdílíme tady nezbytnost toho, aby existoval fond pro krizové situace, ale také je nezbytné nastavit naprosto jasná pravidla, abychom věděli, kdy, tako, kdy dochází k takovéto krizi zemědělská, společná zemědělská politika v současné době eh, provokuje neustále krize pro eh, výrobce zemědělských produktů. Teď v Evropské unii nejvíce postižen sektor mléka. Ten zažívá velice hlubokou krizi. Výrobci a výrobkyně eh, Nebyla, nebyl překlad do francouzštiny. Dostal jsem signalizaci. No. Už je to v pořádku, takže můžete pokračovat. Omlouvám se, pravý pan předseda. Dobře, mám začít znova, nebo co? Nebo mám pokračovat? Sí? Ano, ano. Sdílíme myšlenku nezbytnosti vytvořit fond pro krizové situace, ale rovněž se domníváme, že je nezbytné nastavit naprosto jasná pravidla pro to, abychom věděli, kdy vlastně propukne tato hospodářská krize. Současná zemědělská politika provokuje, ne, má neustálé krizové dopady. V současné době Evropská unie eh, zejména v některých zemích, jako například Galicie, moje země, eh, se dostávají do velice hluboké krize, zejména v odvětví mléka podniky, eh, které vyrábějí velké množství mléka. Proto se domníváme, pane komisaři, že je nezbytné konat již teď. Nejenom dík, iniciovat e, ekonomickou pomoc, ale také proces pro veřejnou politiku v sektoru mléka, která by zabránila této situaci. A také se domníváme, že hospodářské krize, ke kterým došlo na e, základě špatných rozhodováních Evropské komise, včetně ruského embarga, by se měly financovat z jiných fondů a nikoliv za e, čerpání rezervy, která je určená zemědělcům. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan Ferrand. Ano, pane předsedo, drazí kolegové, dámy a pánové, já bych rád přivítal naše zástupce z Borgoně ze zemědělské oblasti, kteří rovněž mají zemědělské problémy. Pane komisaři, pane předsedo, Evropa dnes vede sebevražednou politiku v zemědělské oblasti. Pan Schulz a jeho přátelé v Evropské komisi vyhlásili embargo proti Rusku. Ale dnes je to celý kontinent, který, má, který trpí dopadem těchto politických rozhodnutí a trpí tím dvojnásobně zemědělci. Za prvé díky ruskému embargu, které jenom pro Francii, jenom pro Francii, poslouchejte dobře, stálo už jednu miliardu eur. A zároveň Evropská unie, zejména ve společné zemědělské politiky, chtěla zrušit spolufinancování Evropského zemědělského fondu. To znamená, my dnes chceme mít naprosto konkrétní odpověď od Evropské unie, aby se zrušily sankce vůči Rusku, abychom, aby zemědělci se mohli zase nadechnout, nejenom evropští, ale hlavně francouzští zemědělci. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pana Erant. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Já bych chtěla poblahopřát panu zpravodajovi této zprávy a za druhé bych rovněž chtěla poblahopřát panu komisaři za jeho návrh. Za návrh, který eh, tady předkládá tento fond eh, jako pokračování společné zemědělské politiky. A tento nástroj dává k dispozici možnost schopnosti překonávat hospodářské krizi díky ruské embargo. Víme, že tato rezerva byla stanovena na 441,6 milionů eur, měla by pomáhat evropských zemědělců a tady by mělo dojít pro nezbytnost pokrývat ty ztráty, ke kterým dochází eh, zejména v rozpočtových záležitostech, abychom mohli financovat projekty mimo přísné zemědělské částky je třeba abychom zvládali kritické situace, eh, vyvolané, vyvolané jevy, které jsou mimo zemědělství. Co se týče ruského embarka z listopadu minulého roku, my vítáme vytvoření rezervy, ale většinová reakce byla spíše negativní. Eh, Zejména eh, naši zemědělci tvrdili, že to všechno způsobila politická rozhodnutí, která vůbec nebrala ohledy na jejich potřeby. Zatím tato situace ještě neskončila, abych se chtěla zeptat komise, jaké záruky máme, že tato rezerva nebude využívána, pakliže dojde k prodlužování ruského embarga dále až za léto. My se domníváme, že tato rezerva by tady měla být proto, aby mohla umožnit rychlou reakci pomoci před jakoukoliv naléhavou situací, která se vyskytne v zemědělském sektoru. A Myslím si, že bychom se tedy měli snažit mít tady lepší, efektivnější řízení disponibilních zdrojů. Děkuji vám. Pan Branen na minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To, to, co děláme každý rok, kdy se snažíme vytvořit určitou rezervu eh, pro Zemědělce znamená, že příjmy zemědělců jsou nějakým způsobem chráněny před volatilitě trhu. Eh, takováto eh, rezerva měla být považována za jakousi pojistku pro zemědělce v situacích, které nemohou eh, předem očekávat. Týká se to hlavně přímých plateb v daném roce. Myslím si, že to je velice spravedlivé ustanovení, které bere v úvahu také to, že eh, rozpočet Evropské unie už v současné době je do určité míry omezen a neměl by tedy eh, eh, dále nevyužívat tuto možnost vytvářet rezervy. Myslím, že bychom se měli také soustředit na otázku řízení rizik, které by měly řešit i potenciální budoucí hrozby. Eh, měli bychom využívat eh, ty finanční prostředky, které jsou eh, určeny právě například pro případy nějakých klimatických katastrof nebo v situaci, kdy vypukne nějaká infekce. Je potřeba vždy určovat tyto finanční prostředky velice moudrým způsobem a, op- a opatrně. Děkuji mnohokrát slovo panu pan Vojčehovský na minutu 30. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E, myslím si, že solidarita je obrovská evropská hodnota. E, jeden za všechny a všichni za jednoho. A právě na základě tohoto principu také e, uvalujeme sankce na obchod s Ruskem, protože to souvisí také s evropskou bezpečností. Jestli chceme zachovat mír, nemáme jinou možnost. Eh, na druhou stranu eh, tento princip eh, solidarity by také někdy nemusel fungovat, protože eh, zemědělci by eh, eh, museli nést to největší břemeno, které souvisí s tímto embargem, protože například ve Finsku nebo v povalských zemích bychom nebyli schopni, nejsme schopni prodávat to tuny jablek, která jsme dříve prodávali Rusku, týká se to také mléka, týká se to také zemědělců v jiných zemích, jako je Francie, v Německu, kteří také zaznamenali obrovské ztráty hovoříme o několika miliardách e, eur. eur. Ta pomoc, e, kterou e, dostanou zemědělci, má hodnotu několika set euro. A proto si myslím, že je velice dobré, že vytváříme tento fond Eh, který původně neměl být určen pro tyto účely. Otázka tedy je, proč máme vlastně tento fond, když nebyl použit právě v případě toho eh, řešení embarga eh, importu do Ruska. Myslím, že by v budoucnosti jsme používat moudřeji. Pan, Pan Jakovčič na, na dvě minuty. Poštovani gospodine povjereniče i poštovani gospodine izvjetitelj. Pane předsedo, pane komisaři, Eh, pane zpravodaji, na úvod bych chtěl říct jednu věc naprosto jasně. Já velice podporuji vytvoření takovéhoto krizového fondu, protože jsem naprosto přesvědčen, že je potřeba mít takovýto fond pro naše zemědělce. To se netýká pouze té současné situace ve vztahu k Rusku. Eh, která by eh, pochopitelně eh, byla dostatečným důvodem pro vytvoření takovéhoto fondu, ale myslím si, že to, další důvod je ten, že musíme i dlouhodobě chránit naše zemědělce. A to také mluví ku prospěchu takovéhoto fondu, protože naši zemědělci čelí obrovským problémům. Pane komisaři, pane zpravodaji, myslím si, že toto je velice dobrý návrh, protože vytvoření takovéhoto fondu bude znamenat větší bezpečnost pro naše zemědělce a navíc nám to umožňuje prokázat solidaritu v Evropě. Je to věc, která je naprosto zásadní a je to, to jedna z hlavních zásad Evropské unie. Jestliže hovoříme o tom, že eh, Chorvatsko nebude součástí tohoto programu, Chorvatsko je země, odkud já pocházím, ale bude se nás to týkat až v roce 2022 tak eh, bych byl nerad, kdybychom se dostali do situace, která by byla negativní, eh, měla negativní dopad pro eh, naše zemědělce, podobně jako pro zemědělce v Rumunsku a v Bulharsku. Zemědělci v Rumun, z Rumunska a Bulharska by se měli zúčastnit tohoto programu od příštího roku, my tedy v Chorvatsku až od roku 2022. Je potřeba zdůraznit, že tito zemědělci budou Eh, mít také právo na eh, ty finanční prostředky z tohoto krizového fondu, protože i oni trpí těmi ruskými, tím ruským embargem, například co se týče eh, vývozu mandarinek v Chorvatsku. Čili byl bych velice rád, kdybyste se zamysleli nad možností zahrnout zemědělce ze všech zemí do tohoto programu. Děkuji. Pan Ming. Děkuji. Já podporuji tuto myšlenku vytvořit eh, určitou rezervu. Myslím si, že je trošku smutné, že Evropská unie eh, se rozhodla, že se stane takovým jakýmsi policajtem a že to všechno půjde na účet evropských zemědělství. Myslím si, že zatím to nefunguje a je v pořádku říct, musíme něco udělat Eh, ale eh, v zásadě to znamená, že to bude stát zemědělce obrovské množství peněz. To se týká určitě zemědělců v Irsku, ale i v jiných zemích Evropy. Myslím si, že bychom měli tyto peníze eh, mít k dispozici pro skutečné krize. krize. My máme určité rezervy v Irsku týkající se společné zemědělské politiky, což je 80 veškerých financí, které souvisejí se společnou zemědělskou politikou, protože zemědělci mají být uh, Eh, chráněni a eh, bohužel se to netýká těch malých farem, rodinných farem a tento fond jim nepomůže. Děkuji. Daniel Buda, máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, pane komisaři. Přímé platby eh, způsobují, eh, představují neodmyslitelnou součást efektivního zemědělství a proto vítám návrh komise, zejména návrh pana komisaře Hokana, abychom zlepšili podmínky zemědělského sektoru. Musíme nabídnout možnost proto, aby přizpůsobování bylo realizováno pouze prostřednictvím příležitosti přímých pladeb pro rok 2015, aniž by se započítávaly jiné částky, protože členské státy mají i možnost doplácet i příští rok tyto platby vítám zejména evropské instituce, které tady rozlišují mezi přímými tlatbami v členských států a těm, které jsou vypláceny jako kompenzace. Pro rumunské zemědělce to nebude stačit těch 700 eur ve srovnání se zemědělci z jiných zemí, kteří dostávají vyšší částky. To není spravedlivé je třeba vytvořit mechanismus pro to, abychom zrušili tyto rozdíly mezi pomocí zemědělcům z různých států a aby tady platby nezávisely na to, k jakému státu zemědělec přísluší. Komise se musí také zaobírat potřebností zabezpečit rovnováhu mezi zemědělskou výrobou a také mezi tím, aby zemědělské produkty byly k dispozici a nebyly tak drahé, mohli si je dovolit všichni evropští občané. Co se týče ruského embarga, tady došlo k oslabení trhu, ale ukazuje to, že máme potřebu společného postupu, společného úsilí, abychom nacházeli schudná východiska. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Denano na minutu. Ano, pane předsedo. Drazí kolegové, zásadní otázka e, této míry pomědělství, když se podíváme na rok 2016, se zdá být rozumná, ale e, nejedná se tady o definici výše míry, jedná se o rozpočtovou otázku i v otázkách závazků a marží. Mm, já jsem působil v zemědělském výboru, když jsme diskutovali o roku 2016 a jeho rozpočtu. Tady bude možná větší krize a to znamená, že je třeba dávat k dispozici zejména v okruhu dva možnosti e, zvýšení stropu. To už tady zaznělo vícekrát, protože e, krize v zemědělské oblasti, zejména v potravinářství, se možná bude prohlubovat díky ruskému embargu a díky krizi na Ukrajině. Proto protože minské dohody zatím k ničemu nevedly. A už tady zaznělo, že zemědělci jsou dvojnásobně dotčeni ruským embargem a tato situace se může stát kritickou zejména v oblasti ovoce a zeleniny. A stejně tak tady máme problému odvětví mléka, eh, protože když se zavedou kvóty, ohrožuje to nejenom zemědělce ve Francii, ale ve všech evropských státech. Děkuji mnohokrát a není má slovo pane Ešvort. Uh, děkuji, pane předsedající Vážím si a děkuji za záměr této solidární krizové rezervy. Ačkoliv tato frakce eh, toto nepodporovala už od začátku, protože jsme měli pocit, že může existovat snad lepší a rovnější způsob, jak financovat něco takového. Nemám žádný problém s tím, že se poníží práh, prahová hodnota pro příspěvky, ale musím vyjádřit své obavy o dopady tohoto opatření na producenty v, mé zemi. U nás vzhledem k struktuře zemědělských podniků máme méně velkých farem než jinde v Evropě. A to znamená, že e, ti malí producenti, to znamená producenti, kteří jsou již tak pod tlakem, budou zatíženi větší mírou nákladů než velké farmy. Toto je příspěvek do fondu, který historicky vláda těchto zemědělců vždy odmítala. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Ali na minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Implementace požadavků o financování a monitorování společné zemědělské politiky s určením pravidel pro přímé platby jako podporu pro zemědělce je důležitou součástí procesu vytváření rozpočtu na rok 2016 Evropské unie. Podle příslušných nařízeních na podporu zemědělského sektoru v případě větších krizí, která by ohrozila zemědělskou produkci nebo distribuci produktů, tato rezerva která je podpořena komisí, bude začleněna do rozpočtu na rok 2016 a dělá celkem 441,6 milionů euro. Eh, finanční míra přizpůsobení je zhruba 1,4 a ta je založena na předpokladu, že se toto bude aplikovat pouze na e, zemědělské podniky, které dostávají přímé platby nad 2000 euro ročně a neovlivňuje tři členské státy. Ve finále toto znamená méně peněz pro zemědělce a v tomto kontextu by bylo dobré udělat maximum pro zjednodušení eh, formulářů pro žádost o příspěvky ze strany malých zemědělství. E, toto bude zahrnuto do rozpočtu 2016 jako rezerva proti krizím. My podporujeme zprávu pro míru úprav přímých pladeb v kalendářním roce 2015. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Měla slovo paní Torres na minutu. Děkuji vám. Malí zemědělci na jihu Evropu zažívají permanentní krizi už celé roky. Víte, eh, kolik, eh, jaký postih měli eh, zemědělci a zřejmě zejména chovatelé skotu a jak málo dostávali za litr mléka, ta, opatření, o kterých se tady hovoří, jsou nedostatečná. Jeden zemědělec řekl před několika měsíci, mě, měsíci, já nechci žádné almužny, chci pracovat, ale chci důstojně také žít. To znamená akce, které mají jenom bodově chránit lidi během krize, nestačí. Musíme jednou provždy stanovit konkrétní konstruktivní model, který ochrání pracující lidi a nebudou chránit zájmy velkých korporací. Mysleme na lidi, za které jsme odpovědní a nečiňme tady nesprávná opatření. To dlužíme našim občanům. Děkuji mnohokrát. A teď eh, paní Šrajer na dvě Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, říci, že plně podporuji návrh pana zpravodaje, protože ruské embargo pochopitelně mělo obrovský dopad na eh, evropské vývozy a evropské zemědělství. Holandský vývoz do eh, Ruska utrpěl na úrovni asi 30%. Došlo tedy ke snížení našeho importu do Ruska o 30%. A přitom zemědělství je velice důležité pro ty malé rodinné farmy pochopitelně velice těžké pro tyto lidi, aby se udrželi nad vodou. Týká se to hlavně eh, sektoru <clears throat> produkce zeleniny a ovoce, ale týká se to i jiných sektorů. Obracím se na komisi, když říkám, že na eh, příklad eh, se to týkalo i dalších odvětví. Můžeme říci, že v podstatě se to týká všech oblastí zemědělské výroby a to nejen Holandska. A týká se to hlavně těch malých rodinných farem. Proto eh, bych eh, byla velice ráda, kdybychom se mohli ujistit, že budou ty finanční prostředky všechny využity. A pokud zbydou nějaké peníze, takže se vrátí do rukou eh, zemědělců. <clears throat> Ale teď, kdy je potřeba vytvořit tuto rezervu, tak tato rezerva skutečně by měla být určena pro řešení krizí. Eh, a myslím si, že bychom měli mít k dispozici ty národní balíčky eh, do eh, srpna, tak abychom mohli pomoci těm, kteří již utrpěli touto krizi. Například producenti rajčat budou mít zcela určitě potřebu využití tohoto fondu Eh, zjistila jsem, že v celé zemědělské výrobě a v hortikulturní eh, odvětví eh, tyto peníze nejsou vždy využívány ku prospěchu vlastních zemědělců a myslím si, že je potřeba právě pro ně to zajistit, aby mohli vůbec přežít. Pan Rebeka, děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Je zcela evidentní, že potřebujeme tento typ eh, nástroje pro řešení krize, abychom použili peníze pro prospěch zemědělců, ale zároveň si musíme uvědomovat následující skutečnosti. Je důležité používat tyto peníze eh, a dávat je nezbytným směrem a dávat je tehdy, když eh, mají zemědělci jejich potřebu. Bohužel eh, zemědělci nemohou předvídat situace, nemohli předvídat, do jaké situace se dostanou díky ruskému embargu. Já ale velice věřím panu komisaři, eh, který jistě stanoví naprosto jasné podmínky pro fungování tohoto fondu. Nelze zapomínat na to, že se jedná také o přispěvatele k vytváření této rezervy. A tak, jak řekli mi kolegové, nelze popírat skutečnost, že je takřka nemožné, eh, abychom, aby byli zemědělci konkurenceschopní mezi sebou, když víme, jak se liší částky, které dostávají. Domnívám si, že je třeba zrušit přímé platby. Pan Doma na minutu. Eh, eh, Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, Zemědělství bude zasaženo ve všech státech, je potřeba združit naše zdroje, abychom zajistili další jeho prospěch. Rok 2016 bude další potenciálně velmi složitý rok pro zemědělství právě kvůli ruskému embargu. Povede to ke ztrátě pracovních míst a to je potřeba reflektovat. Zemědělství je potřeba pomáhat. Zemědělci platí velice vysokou cenu za tuto krizi. A je naprosto nejasné, jak dlouho toto embargo potrvá. Panuje zde určitý politický konflikt mezi EU a Ruskem a platí za něj zemědělci. Nemohou najít trhy. Přitom eh, pro produkty z EU bylo Rusko trhem velice důležitým. Zejména eh, export eh, vepřového masa, který je velice důležitý pro Dánsko. Děkuji slovo, pan Ferreira, na minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, nikdo neříká, že nepotřebujeme krizovou rezervu, ale Společná zemědělská politika je hlavním důvodem pro tuto krizi. Nejnovější reformy pouze dále vyostřují tu absurdní disparitu mezi tím, jakým způsobem se distribuují finanční prostředky. Na pořadu dne hlavně liberalizace a malé a střední zemědělské podniky velmi dobře vidí, co toto slovo ve skutečnosti znamená. Hlavně ceny, které vůbec nenaplňují produkční náklady, naprosté zrujnování produkčních kapacit, a přebírání všeho nad národními korporacemi. Další důležité slovo je konkurenceschopnost. Ale někteří lidé dostávají dva až třikrát tolik na hektar než jiní. V Portugalsku máme tisíce malých a středních zemědělských podniků, které bojují o přežití každým dnem. Velice často jejich produkční náklady daleko převyšují ceny produktů na trhu. A tím pádem 500 eh, euro, které mohou tyto podniky dostat, jim nebude ani náhodou stačit. Děkuji, paní Ribeiro. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V nedávných reformách SZP byla vytvořena z příspěvku zemědělcům krizová rezerva, která může být nasazena v případě prodloužené krize na trhu. Vítám reakci eh, komise který podporuje eh, malé a střední zemědělce tím, že se stanovuje limit 2000 euro. Bude potřeba ještě probrat, co s touto rozpočtovou položku udělat. Někteří říkají, že by se měla stát součástí všeobecného rozpočtu komise, někteří říkají, že by měla být reinvestována. Je potřeba zohlednit fakt, že pakliže dojde k jakémukoliv nadbytku v systému, je dále potřeba vyhnout se jakýmkoliv škrtu v přímých platbách na příští rok. Bez ohledu na to, pane komisaři, že toto je již pokryto nařízením pro rok 2016, výjimečné okolnosti si žádají výjimečná opatření. Evropští zemědělci čelí různým rizikům, která ohrožují jejich samotné příjmy. V tomto sektoru panuje velice vážná krize, je to dlouhodobá krize týkající se například mléčných kvót, ale krize, která zasahuje ostřej konkrétní regiony. Ruské embargo je politicko-ekonomické rozhodnutí, které má přímý vliv na zemědělce. Je potřeba pokusit se tuto negativní situaci napravit ale musíme tím k tomu přistupovat rovně. Eh, ráda bych proto navrhla, že část těchto peněz by se měla dát na pomoc mlékárenským podnikům a další část peněz by se měla dát na intervenční opatření tak, aby konkrétní sektory v Evropě, které čelí velmi vážné krizi, mohly snad začít doufat v nějaké její řešení. Je potřeba podporovat podnikatelství, je potřeba zavést další výjimky pro malé zemědělce, protože právě ti to čelí složitým podmínkách. Děkuji slovo má pan Vronculika. Uh, prezident, uh, Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Rád bych vyjádřil svou podporu pro stanovení míry úprav přímých pladeb v kalendářním roce 2015. Tímto vytvoříme rezervu, která umožní dodatečnou podporu pro zemědělský sektor pro případ vážnější krize, která by ovlivnila zemědělskou výrobu anebo distribuci zemědělských produktů. Tím, že na začátku každého roku budeme aplikovat eh, redukci přímých pladeb v rámci mechanismu finanční eh, disciplíny, i když tedy samozřejmě doufám, že tato krizová rezerva nebude nikdy zapotřebí, tak pokud by to k tomu přece došlo, bude tento systém důležitým prostředkem pro zemědělský sektor, který bude ku prospěchu všech. Já jednoznačně podporuji to, že je potřeba stanovit velice jasné podmínky pro všechny příjemce. Děkuji panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Domnul Dalton, pentru un minut. Děkuji mnohokrát a teď pan Dalton na minutu. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem nepodporoval vytvoření krizové rezervy v rámci reformy SZP. Já jsem pro jiný přístup k zemědělské politice. Komise má celou řadu jiných opatření, než začne brát peníze konkrétním státům a konkrétním zemědělcům. Více peněz není vždy odpovědí. Je potřeba mít i lepší, flexibilnější a liberálnější společnou zemědělskou politiku, která umožní zemědělcům být eh, globálně konkurenceschopní. To je odpověď na budoucí krize. Nicméně můj skutečný problém s tímto je nespravedlnost financování. Ta 2000, ten dvoutisícový limit znamená, že eh, členské státy s největšími podniky budou přispívat nejvíc nejvíce a tři státy nebudou přispívat vůbec. A to mu já solidarita neříkám. Pokud máme mít krizovou rezervu, já říkám, že bychom ji mít neměli, ale pokud ji už mít máme, tak by do ní měli přispívat všichni. Jinak to vypadá pouze jako kradení peněz z některých států, aby se dali jiným státům. A tak to vidějí i zemědělci v Velké Británii. Myslím si, že právě oni velmi dobře vidí, že nikdy této rezervy nebudou požívat. Děkuji. Děkuji mnohokrát slovo má nyní paní Köstinger na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. Já na situaci pohlížím poněkud jinak než pan Dalton. Já se domnívám, že ruské embargo eh, rozhodně nezapříčinili zemědělci a proto naším úlohem je, abychom jim pomohli. A myslím si, že právě toto embargo ukazuje, jak důležité je rezerva pro krize v zemědělském sektoru. V celé Evropě například trh ovoce a zeleniny eh, by mohl eh, dosáhnout eh, významného příspěvku. Například dodatečná, dodatečná platba 100 tisíc eur pro zemědělce, kteří vyváží ovoce a zeleninu do třetích států. A myslím si, že takováto opatření opatření jsou důležitá v krysovém období. Ale kromě toho bych velice ráda naléhavě upozornila na to, že je třeba posílit tady naši práci. Ku příkladu komunikace se musí jasně zlepšit a především potřebujeme zeštíhlení efektivní systém realizování. Eh, nemůže se to stát dalším nákladem, další zátěží pro zemědělce a žádám komisi, aby udělala evaluaci těchto specifických opatření. Nesmíme čekat na další krizi, abychom zlepšovali nástroje a abychom rozvíjeli nové koncepce Evropské unie, včetně přiměřeného rozpočtu. A na závěr stejně tak jako můj kolega Ferreiro bych ráda upozornila na sektor mléka 31. března doběhly kvóty s mlékem a i zemědělci v horských oblastech a ona o tom hovořila a ve znevýhodněných oblastech eh, tím pádem čelí velkým výzvám. Eh, ty super Mm, o, to odečítání prostředků je postihne ještě příští rok a proto bych žádala komisi, aby takováto opatření a příjmy byly použity ke zvýšení konkurenceschopnosti v sektoru mléka. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní eh, pan De Castro. Pane komisaři, pane eh, eh předsedo, eh, to, o čem budeme zítra hlasovat, se týká takzvané eh, disciplíny eh, finanční eh, Souvisí to eh, s vytvořením rezervy pro eh, rozpočet 2016 a to bude mít pochopitelně přímý dopad na přímé platby v roce 2015. To bude mít, eh, my souhlasíme, naše skupina souhlasí s návrhem zpravodaje, také souhlasíme s tím, že bychom měli použít zjednodušený postup. Dává nám to možnost, ale abychom zdůraznili to, že ten mechanismus finanční disciplíny je výsledkem určitého snížení zemědělského rozpočtu, tak jak se to projevilo v roce 2014 2011 až do roku 2012, to je naplánováno. Krize eh, se ale dostavují stále častěji eh, eh, například se to jedná, se to týká krize s ruským embargem. Myslím si, že právě zemědělci v důsledku toho, že došlo ke snížení rozpočtu do zemědělství v první řadě, už v současné době trpí. Pane komisaři, myslím si, že z dlouhodobého hlediska je potřeba se podívat také na to, jaké máme nástroje pro řízení rizik. Myslím si, že budeme potřebovat silnější a efektivnější nástroje, které umožní zemědělcům optat v globální konkurenci. Eh, během eh, našeho posledního parlamentu jsme zdůrazňovali to, že finanční disciplina by se měla týkat pouze těch zemědělců, kteří eh, pobírají více než 5 tisíc euro, tak abychom mohli chránit lépe ty menší farmáře. Bohužel nakonec bylo teda rozhodnuto, že to budou 2 tisíce. Moje skupina se i nadále domnívá, že ta vyšší prahová hodnota by byla lepší, nesnižovala by možnost podpory pro malé farmáře Eh, tak aby pro ně další snížení nebylo příliš bolestivé. Děkuji. Eh, Maria. Eh, v době, kdy jsme svědky obrovského veřejného dluhu v Řecku, myšlenka vytvořit jakousi rezervu, která by měla řešit finanční krizi, je pro zemědělce eh, v Řecku mimořádně obtížná. Týká se to i jiných eh, zemědělců eh, v Jižní Evropě, kteří přišli obrovské částky peněz právě v důsledku ruského embarga. Eh, finanční podmínky, eh, ve kterých v současné době se nachází eh, Řecko, jsou skutečně strašné a zemědělci se týkají také. Je potřeba, abychom chránili naše zemědělce. Je potřeba si uvědomit, že už teď dochází k obrovskému snížení příjmu zemědělců a přitom dochází i k navýšení daní, které musí platit. Je proto potřeba, abychom Eh, odmítli zvyšování daní, které mají negativní dopad na zemědělce a znamenají další eh, snížení jejich příjmů. Pan, Peter na dvě minuty. Jedan je od najtežih poslova, odgovorno upravljanje poslovanja. Eh, dobré naplánování rozpočtu je jeden z nejdůležitějších úkolů pro každou organizaci. A naplánovat rozpočet pochopitelně eh, znamená, že to bude mít dopad i na kvalitu života evropských občanů. Plánování zemědělského eh, rozpočtu v rámci toho víceletého finančního rámce je jeden z nejsložitějších finančních mechanismů, které souvisejí se společnou zemědělskou politikou a vyžaduje také plánování určitých rezerv, které budou použity v případě eh, krizí. Částka této rezervy Eh, eh, která by se měla promítnout do toho rozpočtu na rok 2016, představuje v současné době 441,6 milionů euro. To by mělo být kompenzováno přímými platbami eh, těch zemědělců, kteří pobírají více než 2000 euro. Eh, mechanismus eh, se nebude týkat Chorvatska, Bulharska a Rumunska. Evropské zemědělství zaznamenalo obrovské ztráty eh, v důsledku některých politických rozhodnutí, jako je například ruské embargo. Čili nejsou to ztráty, které způsobily zemědělci. Proto si myslím, že kompenzace pro zemědělce by neměla pocházet ze zemědělského rozpočtu, měla by pocházet z jiných zdrojů E, zatímco ta rezerva, o které teď hovoříme, e, by měla být určena pro e, krize, které způsobí určité, určitý, který způsobí určitý vývoj v zemědělském odvětví. Pochopitelně to se týká hlavně výrobců mléka, ale také producentů ovoce, jako jsou mandarinky. Děkuji, pan Sány. Děkuji. Jak už říkali kolegové z frakce, i já se připojuji k tomu, že pro krizi v zemědělství musíme mít příslušnou rezervu, kterou zcela správně navrhuje komise. Uznávám, že toto je i odborně podloženo, jak už tady zaznělo, ale rád bych upozornil na jednu věc. Co se týká praxe v Maďarsku, máme tady totiž určité protichudné signály. U přímých pladeb a u jednotlivých fondů pro kompenzaci škod, že oligarchové, politici a jejich přátelé dostanou všechny peníze. Ono se to dohledává poměrně eh, těžko, ale u skorumpované vlády je to velký problém. Vidíme to stále častěji. Je potřeba, aby se vždy dovedli příslušní viníci k odpovědnosti. V nedávných dnech v Maďarsku byli zadrženi dva lidé v touto, s touto souvislostí a téměř na 100% lze konstatovat, že eh, v podstatě v Maďarsku i přesto mohou finanční příspěvky dodávat pouze oligarchové. Vláda je totiž kryje. Opozice na to může opozorňovat. Je to problém, který máme, nicméně rád bych podpořil toto rozhodnutí komise. Děkuji, pan Kaputo, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Abych um, řádně podpořili zemědělský sektor v době krize, co se týká produkce i distribuce, je potřeba vytvořit si takovouto krizovou rezervu. Politickým cílem je vytvořit si efektivní nástroje, které nám umožní takovéto nouzové situace řešit. Velmi často se v poslední době zdá, že krize je spíš normou než výjimkou. Máme například mléčné kvóty, otázku ruského embarga, což z celého sektoru činí sektor velice nepředvídatelných. A kromě toho eh, nahor, na obzoru se objevují další a další mezinárodní krize. Je potřeba zajistit, abychom v rozpočtu měli náležité prostředky, pro krizové rezervy a 441,6 milionů euro je částka, kterou komise předpokládá pro rok 2016. Doufám, že tyto peníze budou nakonec navráceny zemědělcům prostřednictvím přímých pladeb, pakliže nebudou zapotřebí na, krizový, na, na krizové řízení. Samozřejmě toto není dlouhodobě udržitelné řešení, není možné, aby zemědělci platili za krizi, kterou nevytvořili. Nicméně řekl bych panu komisaři tolik, že si vážím jeho iniciativy a doufám, že se nám podaří najít rozumné spravedlivé řešení. Děkuji, pan Agnew má slovo na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Jedna věc, na které se všichni shodneme, je, že pravidla nejsou dostatečně jasná, co se týká vyplácení z tohoto fondu, ale já bych eh, něčeho, něco navrhl, pan Hogan se na mě otáčí, což je skutečně velkou lichotkou pro mne. Eh, britští zemědělci eh, trpí 15% škrtem platů kvůli slabému euro. Proč je euro tak slabé? Protože ho využívají země, které nikdy neměly mít možnost se k němu připojit. To eh, možná není jaksi eh, božím činem, eh, tedy jaksi zásahem z vyšší moci, k čemu tento fond je, ale zásahem komise, která si tak často a tak ráda na Boha hraje. Tento fond by mohl být používat jako náhražka toho, čemu jsme říkali Green Pound, což by mohla být určitá kompenzace pro ztracené exportní příležitosti a, prot, a proti, prošk, pro, proti podrážení eh, exportu eh, zlevněnou měrou, zlevněnou měnou v Evropě. Toto není argument pro připojení se k euru ze strany eh, Velké Británie. Pokud bychom to byli udělali, tak by eh, britští zemědělci museli společnou zemědělskou politiku financovat daleko ještě více. Je velice eh, příhodné, že členské státy zapomínají na to, že Velká Británie je čistým přispěvatelem a dost velkým čistým přispěvatelem do SZP a britští zemědělci by rádi viděli, kdyby se jejich peníze využívaly spíše k podpoře jich samotných, než aby platili za špatné postupy jinde. Já bych tady byl rád zůstal déle, ale musím odejít na zasedání zemědělců. Rád bych byl slyšel, co mi k tomu můžete říci. Děkuji vám. Procedura Catch the Eye. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k procesu Catch the Eye. Máme tady čtyři kolegy, kteří požádali o slovo a slovo dám jednomu každému z nich. Nejprve má slovo pan Glezos na minutu. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vám řekl, že nyní bychom situaci v zemědělství neměli dávat za vinu Rusům, eh, protože z ruského embarga se stalo embargo Evropské unie. Kdo by tady měl hodit první kamenem? Přece musíme říci, že taková rezerva je uvítání hodná, ale zejména pro Řecko bych rád řekl jednu věc nezávisle na hospodářství, rou nespůsobilo řecké obyvatelstvo. Byli to politici institucí, eh, kteří neukázali žádné pochopení řeckého zemědělství. Vůbec nechtěli, aby se řecké zemědělství rozvíjelo. Ani eh, nechtějí politici, abychom se stali průmyslovou zemí. A nemáme vyrábět obnovitelné energie. Všichni chcete udělat z Řecka Turecka jenom obrovský hotel. Děkuji mnohokrát a nyní pan Soltes na minutu. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji vám za slovo. Já podporuji eh, tu eh, tuto úpravu, upravenou míru na rok 2015, která bude aplikována v roce 2016. A v tomto konkrétním případě si myslím, že jestliže chceme skutečně něco někomu dát, tak musíme to nejprve od někud vzít a proto potřebujeme mít eh, dohled nad tím, jakým způsobem budou eh, přidělovány tyto eh, fondy. Tyto fondy by měly napravit problémy související s různými krizemi a proto je velice důležité, abychom měli zcela přesně definována kritéria pro přidělování těchto finančních prostředků. Tato kritéria musí být naprosto jasná, musí být vyvážená a e, musí podléhat efektivnímu e, dohledu e, neměli bychom nakonec se dostat do situace, jako, jak, jaké jsme byli v minulosti, kdy jsme hovořili o různé nesrovnalosti. Je naprosto zásadní, aby tyto finanční prostředky byly, byly správně použity. Pane Eferič, na dvě minuty. Fakt je, že crisis Eh, je pravda, že se tyto věci promítají do života jednotlivých lidí. Jestliže tedy potřebujeme něco takového, tak potom by měly být vždy spravovány tyto finanční prostředky na úrovni místní eh, protože dochází k takovým různým krizím, eh, ale mělo by to dělat, bylo by to vždy dělat v jednotlivých členských státech a na té lokální úrovni. Eh, neměli bychom být nuceni dělat rozhodnutí pro 500 milionů lidí, eh, kteří eh, produkují zeměděl, zemědělské produkty od tundry na východě až na západ a na jich. Myslím si, že malé je dobré a myslím si, že je proto nutné, abychom to všechno přenesli na lokální úroveň. To je to, co chceme. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Orvaj minutu. Děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaři, pro zemědělství. V konkrétní záležitosti bych vás ráda požádala o naléhavou pomoc. Měli byste to vyšetřit a dát konkrétní odpověď. Jedná se o známou maďarskou pustu. Tady je to Národní park maďarský. Já jsem ho navštívila o víkendu a dověděla jsem se strašlivé záležitosti a to bych vám ráda sdělila. Stejně tak jako ostatním kolegům. Zhruba 15 kilometrů se jede automobilem tak, že se nepotká ani jedno jediné zvíře na pastvě. V celé pustě žádná zvířata. No proč tam nejsou žádná zvířata? Protože jsou uvězněna ve stájích a je tomu tak proto, že hospodáři a zemědělci se museli vzdát eh, pastvin, protože díky korupci o ně přišli. To znamená, že zvířata ve stájích eh, jsou nemocná a hospodáři krachují. Když se tam pojedete podívat, uvidíte tam ty lidi, kteří tam bydleli a kteří vůbec netuší o tom, jak provozovat zemědělství. Ti chtějí získávat jenom evropské peníze, ty platby na hektar. Měl byste to velice rychle nechat prošetřit vše, co se tady děje. Pan komisař má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří vystoupili v této debatě a chtěl bych poděkovat zejména panu Sikerskému, panu Spravodajovi za to, že tuto zprávu předložil. Eh, rád bych okomentoval poslední reformu SZP. Eh, děkuji těm, kteří si uvědomili, že toto poskytuje krizovou rezervu a dotatečné finance pro sektor zemědělství. Protože toto je velice důležité na vyjádření solidarity v rámci Evropské unie, zejména solidarity se zemědělci v dobách krize. Vítám zde podporu tohoto návrhu, kterou, kterým vytvoříme tento rezervní fond pro zemědělce, kteří se dostanou do obtíží. Krizová rezerva je solidarita v akci. Tento fond eh, se konec konců financuje ze stávajících prostředků společenství. Mnoho poslanců zmínilo ruské embargo a jeho dopady na evropské zemědělce. Rád bych vám připomněl, že komise loni v říjnu předložila návrh, který by využil krizovou rezervu 443 milionů euro a eh, že nová komise v listopadu toto rozhodnutí zvrátila a ty prostředky, které byly zapotřebí, pro vyjádření solidarity se zemědělci eh, ve světle ruského embarga z jiných zdrojů. Získali jsme celkem 350 milionů euro a to bez zasažení do krizové rezervy. Kolegové jako pan Dantén si eh, jistě dobře vzpomínají na tato opatření, on o nich hodně hovořil, ale mnoho poslanců na tato rozhodnutí, která padla v listopadu, jistě již zapomněla. Tehdy se také řešily obavy mnohých členských států. Chtěl bych poděkovat eh, paní komisařce Georgievě za to, že nám eh, se získáním tohoto, s dosažením tohoto pozitivního výsledku pro evropské zemědělce v tíži pomohla. Paní Schrier bych rád řekl, že kromě sektoru vepřového masa musíme také zohlednit další problémy, například s uskladněním eh, u producentů v členských státech. Například před několika týdny muselo dojít ke stažení významného objemu vepřového masa z trhu kvůli nedostatku úložných kapacit, což destabilizovalo celý tento sektor. Samozřejmě je potřeba řešit další otázky propagace sektoru vepřového masa, bude potřeba eh, nahradit ten tržní segment, eh, který vyplňoval eh, ten ruský trh eh, zeměmi, jako jsou Filipíny a Dálným východem, eh, které teď naplňují zhruba 73% té kvóty, která mířila do Ruska. To znamená, je to ehm, solidarita a podpora, vzájemná podpora, která je skutečně vidět v praxi. Co se týká přizpůsobení na základě finanční disciplíny, je potřeba si uvědomit, že malí zemědělci v celé EU jsou vyňati e, tím, že se aplikuje e, ta, ten dvoutisícový práh. Pod ním se nic nemění. Pan Ashworth řekl, že vzhledem ke struktuře zemědělství ve Velké Británii bude tímto zasaženo, ale já bych připomněl, že oni nebudou muset tu, tento příspěvek vůbec platit. Velké a středně velké podniky samozřejmě jsou v daleko lepší pozici, aby tento příspěvek mohli zaplatit. Vím, že pan Egnu významným způsobem přispívá eh, k tomu, aby Velká Británie zůstala eh, v Evropské unii. On velmi dobře ví, že když hledáte 25 miliard euro, kterými dotuje Evropská unie britské zemědělce, eh, nebude asi úplně snadné ty peníze najít jinde než v EU. Evropská unie je poměrně generozní vůči britským farmářům, stejně jako vůči farmářům ve všech ostatních koutech částech Evropy. A já bych rád řekl, že Evropská unie bude vždy podporovat zemědělce v jakémkoliv státu, včetně Velké Británie, jistě víc než jejich vlastní vláda. Eh, pane předsedo, děkuji všem za příspěvky a těším se na pozitivní hlasování zítra. Děkuji mnohokrát panu komisaři, dávám slovo panu zpravodaji Šikerskému. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, E, Dámy a pánové, pane komisaři, e, Toto je skutečně taková odborná technická zpráva. Pochopitelně také ta naše diskuse měla podobný charakter, za co jsem vám vděčný. Ten zrychlený postup pro přijetí tohoto dokumentu znamená, že e, jsme dosáhli vysokého stupně schody mezi radou, komisí a parlamentem, což je pochopitelně velice důležité, hlavně v situaci, kdy reagujeme na obtížné věci. Slyšeli jsme tady hodně o solidaritě a ano, a je pravda, že skoro všichni až na pár eh, přispívají do tohoto fondu a ty peníze, ty finanční prostředky budou skutečně využívány těmi, kteří jsou ovlivněni takovýmito krizemi. Solidarita je důležitá. Zemědělství je velice citlivý, citlivé odvětví. Jsme závisí například na počasí, jsme závisí také na vývoji mezinárodní situace a proto potřebujeme mít nástroje, které nám ne vždy dává k dispozici volný trh. Volný trh také potřebuje určitou podporu tak, aby byl schopen reagovat na některé krizové situace. Velkou slabinou reformy společné zemědělské politik, politiky je snížení eh, tržních intervencí. Hovořil jsem o tom již dříve a je pravda, že jsme zřejmě tuto restrikci provedli až příliš v současné době eh, máme pro společnou zemědělskou politiku méně finančních prostředků a vůbec pro zemědělství máme méně finančních hmm. prostředků k dispozici. Neměli bychom říkat, že eh, do této krize nás dostala společná zemědělská politika, protože eh, vlastně podporou zemědělců podporujeme také spotřebitele, protože ve svém důsledku to znamená i levnější potraviny. Na závěr bych chtěl poděkovat předsednictví a také komisi za jejich práci a spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ukončuji diskuzi. So, als nächster Punkt der Jako další bod eh, máme k projednání zprávy?